Vážení kolegové, před dvěma týdny při rozpravě na plenárním zasedání jsme vyjádřili znepokojení ohledně dramatické situace v Sýrii. Syřané jsou vzdáleni pár hodin letu od Štrasburku a trpí, jsou rukojmími ve hře, které ani nerozumí.